A nyní následuje zpráva paní Veronik de Kaiser, která se týká snah mezinárodního společenství, pokud jde o rozvoj Jižního Sudánu. Paní de, Ka- de Kaiser, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych nejdříve eh, připojit eh, poděkování také ostatním zpravodajům, tedy stínovým zpravodajům a děkuji také kolegům z ostatních výborů, kteří nám předložili eh, velmi vhodná stanoviska. Sudán je poslední africký stát. Jižní Sudán získal jako poslední svou samostatnost, a to před třemi lety bylo provedeno referendum a v červenci 2011 a to 9. července, byla prohlášena nezávislost. Pět dní později eh, pak eh, schromáždění OSN přijalo. Eh, rychlost byla veliká a není to náhoda, protože podpora ze stran všech mezinárodních společenství byla veliká. V roce 2005 bylo připravena mírová eh, dohoda, eh, tak, aby eh, Jižní Sudán mohl být samostatný. To je tedy dnešní situace. Máme tady novou zemi, která je velmi citlivá, křehká. Je zde veliký zdroj ropy která představuje 85 hospodářských zdrojů. Má však také velkého souseda Sudán, se kterým si nerozumí. Od eh, doby před dvěma eh, třemi lety eh, jsme prožívali eh, různá napětí. Byly zastaveny dodávky ropy z jedné či z druhé strany a mezinárodní společenství i OSN, i USA, také trojka USA Velká Británie a Norsko eh, se snažili vytvářet jednotliv různá fóra, jako bylo fórum ve Washingtonu, eh, kde se hovořilo o tom, že Jižní Sudán nesmí být ponechán svým potížím. To je tedy ale eh, určitá detailní situace. 50 obyvatelstva se nachází pod hranicí chudoby příjmy z ropy jsou eh, veliké, ale hospodářství závisí pouze na této surovině. Eh, dohoda z Kotonu nebyla podepsána a proto Evropská unie nemůže tolik pomoci. Ve zimě je obrovská korupce, nemáme o tom přesná čísla, ale korupce je skutečně eh, velmi silná. Úmrtí dětí a matek je nejvyšší na celém celém světě. 40 dívek eh, jsou provdávány proti své vůli v nízkém věku. Eh, je málo eh, dívek ve škole. Armáda není integrována. Dochází k násilným činům vůči obyvatelstvu a dalším Eh, násilným členům. Navíc zde eh, také je na 60 domorodých jazyků. Má zpráva je určitým doporučením, protože pokud Jižní Sudán eh, nebude moci existovat, dojde k dalším potížím v celém rohu Afriky. Jsou zde různá doporučení na dobrou zprávu, na boj za práva lidí. A to je v odstavci 9 a také v odstavci 11, kde o tom hovořím. Já toto zdůrazňuji, protože je to skutečně velmi komplikovaná situace. Evropská unie již investovala na 830 milionů eur do eh, Jižního Sudánu. To je téměř miliarda a přitom se o tom vůbec nehovoří. Je to země, která by měla přejít k demokracii, kterou chceme podporovat, ale měli bychom spíše podporovat infrastrukturu, školství, dobrou státní zprávu a řídit Jižní Sudán na cestě demokratické zprávy státu bez korupce. Děkuji vám. Grazie. Ora la parola al... Děkuji. A slovo má nyní pan Stier. Hvala, gospođo predsjednice. Evo, ja bih želio pozdraviti... Děkuji, paní předsedkyně. ...izvěšťu o razvoju. Děkuji. Rád bych poděkoval zpravodajce eh, za práci na této zprávě. Jako člen výboru pro zahraniční záležitosti bych eh, se rád zmínil o důležitosti eh, rolevnějších eh, služeb Evropské unie v rozvoji lepších vztahů mezi Jižním Sudánem a Sudánem. A Severním Sudánem. Více jak 80 ekonomiky Jižního Sudánu závislí na ropě a může být výlučně vyvážena ehm, směrem na sever. E, tyto špatné vztahy mezi e, severem a jihem jsou velkým tématem a evropská diplomacie e, hraje důležitou roli v této záležitosti. Um, zhoršení vztahů v této oblasti eh, povede k eh, zhoršení všech ostatních otázek, které již zmínila zpravodajka. Děkuji. Grazie, onorevole Kelly. Děkuji. A pan Kelly. Není to tak dlouho, kdy jsme diskutovali o Jižním Sudánu v rámci naláhavých případů ve čtvrtek odpoledne. A dneska to, eh, o tom diskutujeme eh, večer, pozdě večer. To znamená, že je to velmi příznačné. Eh, vypovídá to o závazku Evropské unie, pokud jde o rozvoj tohoto velmi křehkého státu. Říká se, že jsme největším dárcem, pokud jde o rozvojovou pomoc. Já si myslím, že to má velký potenciál, ale e, zároveň je potřeba tento potenciál využít. E, je potřeba, aby tato země e, využila svého přírodního bohatství, k tomu potřebuje vhodnou infrastrukturu, která to umožní, mm, tak aby, ta, aby Jižní Sudán byl méně závislý závislý, aby se mohl samostatně rozvíjet. K tomu je velmi důležité také vzdělávání eh, celé populace. Děkuji. Grazie, non ci sono altri oratori, quindi l'onorevole... Děkuji, někdo další se o slovo nehlásí, slovo má na závěr paní de Kaiser. Allora, scusate, direttamente il commissario Reding. A nyní má tedy slovo ještě paní komisařka. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ráda bych nejprve poděkovala paní zpravodajce de Kaiser eh, za její skvělou zprávu, ale nejen za to, také za celý postup, za ten konzultativní proces, který vedl ke vzniku této zprávy. Jak už jsem řekla, získali jsme velmi detailní přehled mnoha eh, příležitostí, který, kterým eh, Jižní Sudán čelí, ale také celé řadě překážek, kterému stojí v cestě na cestě k prosperitě. Eh, komise považuje za velmi důležitou tuto zprávu, protože je to velmi důležitá cestovní mapa, pokud jde o pomoc Evropské unii Jižnímu Sudánu. Současná ekonomická a politická situace E, musí být chápána v kontextu dějin této země. Nicméně, pokud se podíváte na dějiny této země, tak si uvědomíte, že tato země během osmi let e, vytvořila instituce veřejné zprávy, zlepšila přístup e, obyvatelstva ke vzdělávání, ke zdravotním službám a kromě toho vytvořila příležitost pro lepší životní podmínky. Já si myslím, že ten pokrok je velmi působivý, obdivuhodný. Jak řekla paní zpravodajka, Evropská unie eh, do značné míry napomohla těmto snahám, státotvorným snahám v Jižním Sudánu. Eh, vytvořili jsme solidní partnerství eh, s vládou Jižního Sudánu a také s občanskou společností v této země. Společně s dalšími klíčovými partnery mezinárodním společenství vedeme eh, jednání, zprostředkování jednání, která by měla vést k nové dohodě mezi Sudánem a Jižním Sudánem. V rámci tohoto procesu se budeme i nadále eh, přimlouvat za to, aby se eh, tedy dostalo dohodě z Kotonu, to znamená, abychom vytvořili dlouhodobé předvídatelné partnerství s Evropskou unii. A dovolte mi, abych na závěr ještě vyjádřila to, že Evropská komise se si je vědoma toho, jak eh, důležité je eh, překonat eh, minulost. Já si myslím, že to nejdůležitější, co jsme se z minulosti naučili, je to, že systematické vylučování dívek z ekonomického a politického života je největší překážkou na cestě k rozvoji. To znamená, že to je taková, takové jednoznačné poselství z, naší, z našeho působení v Jižním Sudánu. Děkuji. E Děkuji, tímto končím rozpravu. Hlasovat se bude zítra v 11.30. Nyní následuje zpráva kolegy Swinburna, rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí.